Dnes je Mezinárodní den žen a my jsme eh, uspořádali eh, pořad zasedání dnešního dne eh, na počest této události. Dnes ráno proběhnou dvě debaty týkající se situace žen, po kterých bude následovat projev Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.